President. Ah, very nice. That was very impressive. Thank you. We begin the one minute interventions. Takže teď zahájíme ty jednominutové projevy. Pan Mendes de Vigo je první. Děkuji mnohokrát, panu předsedo. 14. února 2008 jako dárek na svatého Valentína konference předsedů rozhodla o tom, že mezi panelní skupiny se budou scházet pouze ve čtvrtek. Od té doby jsme se snažili vyřešit tuto otázku, ale bohužel se nám to nepodařilo meziparlamentní skupiny dnes, pane předsedo, se musí vždycky scházet v, neade, v nepříhodné datum, skoro nikdy nemají sál, skoro nikdy nemají přetlumočení. Nehovořím tady pouze jako předseda podskupiny pro potírání chudoby a dodržování lidských práv, ale také za další skupiny tak, aby skutečně členové eh, tohoto, mm, eh, této vážené sněmovny měli příhodné podmínky pro svou práci. Prosím vás, aby se anulovalo rozhodnutí ze 14. února 2008 a abychom se vrátili k situaci tak, jak byla před tímto datem. A velice laskavě bych vás žádal, aby plénum sněmovny rozhodlo o svrchovanosti svých rozhodnutí. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Kirillov,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 dnes si připomínáme 85. výročí smlouvy mezi Bulharskem a Tureckem. Jedná se o majetková práva Bulharů, kteří byli vyhoze, vy, vy, vy, vyhnáni z Turecka před století a je, je, je jich skoro 800, který, kteří pořád, 800 tisíc, kteří pořád žijí. Často se o tom hovořilo, o těchto majetkových záležitostech i na vysoké úrovni, ale nic z toho nebylo bylo. Turecko je pokládá za migranty, ale eh, je tady protokol z roku 1926 a to svědčí o tom, že mají status uprchlíka. Eh, premiér eh, Erdogan už učinil návrh. Budete-li mít dokument, musí, můžete jít k soudu, ale je to cynické usnesení z Evropské unie volá potom, aby se Turecko dohodlo v té této věci s Bulharskem. Doufám, že v rámci dobrosousedských stazích zvítězí dobrá vůle. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pan Moza, na minutu. Moltes gracias, señor president. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Jak víte, eh, v mlékárenském průmyslu je asymetrie mezi farmáři, mezi distribučním eh, řetězcem a dále. Eh, tato asymetrie a volatilita cen mléka se zvýšila, což snižuje zisky pro výrobce mléka. Společně eh, s tímto problémem je potřeba si uvědomit, že je důležité založit novou agenturu, která by na tyto věci eh, dohlížela a která by také eh, uzavírala smlouvy. Jednalo by se o e, orgán, který by determinoval situaci na trhu a který by také nějakým způsobem pravidelně kontroloval náklady spojené s výrobou mléka. To by znamenalo větší stabilitu pro mlékárenství a také by to souviselo s dotační politikou v této oblasti. Děkuji. Ano, já jsem rád, když se mluví řecky tady na plenárce. Další, pan Kramer. Postbericht. Finská pošta z 15. října podává zprávu o komisaři do, pro dopravu na titulní straně, který měl říci následující. Vysokorychlostní dráha mezi Paříží a Bratislavou je nesmírně důležitá osa Západ-východ komise klade veliký důraz na to, aby byla postavena a Stuttgart 21 tvoří jádro Eh, byla to jenom legrácka nebo ne. Opakovaně se tady pravilo, že železnice praví důleži, je důležitá, ale nádraží zůstávají v kompetenci vnitrostátních rozhodnutí. Nádraží a všechny k tomu náležící infrastruktury musí být samofinancovány lokálními, regionálními a státními orgány. Žádám komisaře pro dopravu, aby nahlas řekl, že podzemní nádraží ve Stuttgartu není spolufinancováno Evropskou unii. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a není paní Matias na minutu. Eh, děkuji, pane předsedo. V Bruselu Eh, se stále hovoří o eh, tom, že je potřeba úspornost, úspornost, úspornost. A výsledkem, výsledek je zcela jasný. Eh, plány stýkající se stability a růstu jsou vlastně kolektivní loupeží starobních důchodců v Evropě. Byli jsme svědky, v současné době jsme svědky stávek v celé Evropě, v Řecku, ve Francii, ve Španělsku, také v Itálii, v Portugalsku kde by stávka měla být 24. Já bych se chtěla zeptat, kolik ještě bude potřeba takovýchto stávek, kolik bude potřeba dalších demonstrací, kolik dalších hlasů bude muset eh, vyjádřit svůj protest, aby si Brusel uvědomil, že je potřeba respektovat obyčejné lidi. Myslím si, že eh, ta krize se jenom prohlubuje právě v důsledku těchto akcí. O co, o co nám všem v této věci jde? Děkuji. Pan Salavrakos na minutu. Από δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο και επίσημα στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης bylo možné se dočíst v tisku a také řecká vláda to pravila a rozhodně není možné o tom pochybovat, že na, e, přes severní hranice řecké se dostávali do země lidé bez papíru. Frontex se snažil proti tomu působit aby zamezil ilegální migraci přes tuto hranici, ale prostě se nepodařilo to, te, to prosadit na pozemní hranici. Možná, že na pobřežní hranici ano, ale nikoliv na pozemní hranici kudy skutečně proudí e, proudy nelegálních uprchlíků. Měli jsme eh, tady jednotlivá začení lidí, kteří nelegálně přešli hranici, ale uprchlické proudy se vlastně přesunuly z oblasti moře na pevninu. A já tady skutečně naléhavě žádám, aby Frontex měl svou kancelář také v Turecky, je třeba odsoudit Turecko které skutečně je spolufinancováno s Evropskou uní, ale nic nečiní pro zamezení ilegální migrace a nedodržuje eh, protokol o uprchlících. Je třeba zamezit skutečně nelegální migraci. Děkuji, pan Šegery, na minutu. Děkuji vám mnohokrát. Chtěl bych hovořit o ekologické katastrofě v Maďarsku. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, za pomoc, která v Maďarsku byla, kterou se mohli v Maďarsku přijmout. Za druhé mi dovolte, abych řekl, že existovala celá řada obětí, ale tato katastrofa mohla eh, být odvrácena. Mohlo jí být zamezeno. Evropská unie má skutečně za úkol snažit se preventivně působit tak, aby k takovýmto katastrofám nedokonalo zkrátka nedocházelo. Byly uzavřeny privatizační smlouvy na základě toho, eh, vznikla prostě oligarchie, která se dostala k moci a tyto privatizační smlouvy musí být přeskoumány eh, neprávem byly vyvlastněny továrny, došlo k jejich kapitalizaci a Bohužel eh, tito příživníci zatím mohli působit. Je třeba tomu zamezit. Děkuji mnohokrát pan Svensson na minutu. Herr talman! Miljö och klimatfrågorna berör oss alla. De är som vi vet globala. Děkuji mnohokrát. Ekologické otázky jsou skutečně globální a týkají se nás všech. Samozřejmě musí Evropská unie hrát vedoucí roli při potírání klimatických změn. Ekologičtí experti říkají, že největším znečišťováním jsou eh, postiženy doly a také největší znečištění způsobuje topení z uhlí, ale zejména také um, doly v Africe. Nyní existují dobré možnosti, které jsou příznivé a přesto ekologické příznivé pro životní prostředí. Anketa průzkumy veřejného eh, mínění ukázala, pane předsedo, že takřka 2 miliony lidí umírají předčasně, protože musí dýchat tyto splodiny. Neměla by Evropská unie společně se spojenými státy učinit konkrétní pokus tímto způsobem zachránit třetí svět. Děkuji mnohokrát. Pan Matula na minutu. Mulțumesc, domnule președinte zilele acestea au fost făcui pai concrei. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V těchto dnech došlo k podniknutí konkrétních kroků pro zabezpečení energetické jistoty v Evropské unii na základě plynových dodávek z nejrůznějších oblastí, aby se zamezilo další možné krizi v oblasti dodávek plynu. Došlo k otevření magistrál mezi Rumunskem a Maďarskem spolufinancováno evropskými prostředky. Tyto investice jsou skutečně úspěšným modelem také pro spolupráci, modelovou spolupráci mezi dotčenými státy. Eh, když můžeme toto vykázat na evropské úrovni, bude to tak, že do roku 2014 a rozšíření tohoto plynovodu skutečně povede k naší nezávislosti na plynových dodávkách a jednotlivé evropské státy se budou moci navzájem podporovat, kdyby mělo dojít další krizi. Stejně tak důležité je, že plynové ceny, ceny za plyn, promiňte, se, tvr, se tvoří na regionální úrovni a neexistuje pouze jeden jediný dodavatel. Doufám, že eh, tento model dodávek plynu eh, povede k podpoře Nabuka, ale také k podpoře Azerbajdžánu až do Rumunska. Děkuji mnohokrát, pan Žmírský. předsedající. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych vás upozornil na velice zajímavý rys naší práce. Ve čtvrtek prakticky všichni europoslanci odjíždějí ze Štrasburku zhruba v půl druhé odpoledne. A jak my všichni víme, této době e, je zvláštní vlak. Vysvětlete mi tu logiku. Proč ve čtyři odpoledne se hlasuje o záležitostech lidských práv? Proč se na to, to dobu plánuje hlasování, když víme, že 95 europoslanců se nezúčastní? je to eh, hloupé. Myslím si, že ani můj projev mnozí si neposlechnou a to mě bude také líto. Paní Sabo na minutu. Președinte, într-un stat membru al Uniunii Europene, România... Pane předsedo, v jedné evropské zemi, v Rumunsku, je porušována demokracie Děje se to ze strany vládní strany. Mluvčí poslanecké sněmovny společně s dalšími poslanci eh, řekl, eh, že prostě to nebylo 90, ale 170 hlasů v době, kdy se hlasovalo o nesmírně důležitém zákonu. Tato zákonná předloha týkající se důchodů počítá se snížením důchodového věku se zrovnoprávnění mužů a žen a s novým propočtem důchodů pro velký počet důchodců. Opozice se ohradila proti těmto změnám a nebyla v sále při hlasování a proto mohl tento podvod projít. Kdyby opozice a tisk byli neprotestovali a oni to činí ode dneška, byl by dnes již podepsán tento zákon rumunským před, eh, prezidentem. Děkuji a nyní pan Schmidt na minutu. President. Dnes, eh, pane předsedo, eh, švédský, parlament dostal um, Eh, právní eh, eh, stanovisko k případu Davida Cáka, který je ve švédský novinář a je v Eritreji zatčen a na základě dohody a na základě úmluvy Evropské, OSN judikatury je tady povinnost, aby Evropská unie využila všechny diplomatické a právní prostředky, aby se zajistila základní lidská práva Davida Isaka velká Eritrea je jedna z nejchudších zemí a závisí také na pomoci z Evropské unie. Musíme proto, eh, pane předsedo, požadovat, aby David Isak byl ve výměnou za finanční pomoc eh, okamžitě promušen. Zítra jeho bratr sem přijede, aby se šel s předsedou a s komisařem Pibelcem a aby také ten právní názor se dostal do rukou evropských institucí ostatních. Myslím si, že snad evropské instituce pocítí cítí svoji za, povinnost za to, aby tlačili na Eritreu, aby ho propustili a aby se tak zachránil život Davida Isáka. Joe is Higgins bude další. Pane předsedo, eh, byl jsem v září v Kazachstánu jako člen eh, delegace eh, naší frakce Kazachstán. Za premiéra Nazarbajeva je totalitární diktátorský režim, kde dochází k potlačování práv eh, občanů i dělníků. Eh, dostalo se nám důkazů o tom, jak je brutální tento systém eh, v ve věznicích dochází k mlácení a k dalšímu mučení vězňů. Je proto skutečně ostudné, že eh, Kazachstánu se v roce 2010 eh, dostalo možnosti uspořádat summit Eh, organizace pro bezpečnost. Myslím si, že je skutečně ostudné, že pan prezident Nazarbayev je příští týden také na oficiální návštěvě. Zde eh, přijme ho pan předseda eh, Buzek, tak ho přijme pan předseda komise, pan Barroso a další. Myslím si, že je potřeba v této souvislosti si uvědomit, že všichni tito lidé, kteří se setkají s, tím, s prezidentem Nazarbayev, by měli o těchto věcech hovořit a měli by si trvat na tom, že udělá něco pro to, aby skončil s těmito těmito praktikami. Děkuji. Děkuji. V posledních několika týdnech více než 30 lidí zahájilo hladovku kvůli militarizaci mám eh, eh, to čest, protože byly Eh, vlastně podrobeni vojenskému režimu. Ale dvě třetiny v tomto eh, parlamentu to nepřijali jako naléhavou záležitost. Ta hladovka teď skončila. Nicméně důvody pro protest nadále trvají. A jak eh, uznal i zpravodaj OSN pro práva ehm, původního obyvatelstva. Je důležité, aby Chile, eh, dodržovalo příslušnou úmluvu na právo na konsultace a informace eh, ohledně všeho, co se týká zájmu takového obyvatelstva. Proto Evropský parlament musí využít všech příslušných nástrojů, aby se zajistilo, že Chile bude dodržovat své dohody s Evropskou unii i mezinárodní závazky. Děkuji. Pan Stojanov. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl hovořit eh, o e, diskusích, ke kterým by měl dojít v našem parlamentu, které se týkají e, tureckého přístupu do Evropské unie, ale e, pan Kirilov mě vyprovokoval k tomu, aby hovořil o něčem jiném. On e, doslova zopakoval projev, který e, přednesl předseda mé strany na půdě bulharského parlamentu. Chci vám říci, kolegové, že ti lidé, kteří eh, eh, byli eh, vyhnáni z Trácie, neměli museli nechat své děti za museli, protože velice často to znamenalo, že když děti plakaly, tak Turci potom je zavraždili. Eh, vlastně se jednalo o jakousi zkoušku na genocidu, eh, kdy eh, došlo k vyhrání 300 tisíců Bulharů z Trakie. Myslím si, že bychom nadále si měli trvat na tom, že by Turecko se nemělo stát členem Evropské unie. Děkuji. Další, pan Skilakakis, máte jednu minutu. Juncker είπε χθε ότι από το 2008 Včera řekl Jean-Claude Juncker, že od roku 2008 eh, to jde stále z kopce a že nyní řecká vláda snad realizuje správná opatření, ale to celé ještě není správné, protože euroskupinu není žádný oficiální orgán bylo řečeno, že deficit Řecka je více než 500 milionů a Eh, že to je dvojnásobně víc, než jak se to odhadovalo v květnu. Jak to, že k tomu došlo neporozovaně, co pak to všechno bylo naprosto neznámé ve všech eh, ministerstvech financí euroskupiny? ECOFIN má také institucionální odpovědnost, není-liž pravda. Problém nebyla bezpodmínečně slabá prognóza, ale spíše skutečnost, že začaly vládnout politická kritéria a nikoli finanční. Řečtí občané jsou daňoví poplatníci, co pak oni neměli právo vědět ty věci. My chceme větší nezávislost takového orgánu, který je odpovědný za řízení financí a pravidla mají být aplikována pro všechny stejně. Děkuji mnohokrát pan Riverini na minutu. Grazie, presidente. Děkuji, eh, pane předsedo. Existuje velké napětí ohledně summitu EU Čína ze 6. října do takové míry, že konečná tiskovka byla nakonec zrušena a vysvětlovalo se to logistickými důvody ale um, hovořilo se tam hlavně o směrném kurzu jenu, který Evropané pokládají za příliš nízký. To byl spor. Eh, Evropská unie žádala čínské vedení, aby eh, provedlo um, přehodnocení své měny. Týká se to obchodu. To je totiž velice důležité, aby Čína mohla být uznána jako tržní ekonomika. Od června jejich ekonomika stoupala eh, Eh, vůči eh, dolaru a vůči euro ještě více a to je velice špatné vůči, kvůli exportu. Zdá se, že Evropská unie nemá tady žádný mechanismus k dispozici, co se týče devalvace. A my jsme v nevýhodě ve vztazích s Čínou, souvisí to s náklady na zdroje, na pracovní síly, s jejich protekcionistickou politikou, takže nelze vlastně konkurovat, hlavně když je přehodnocené, přeceněné euro. Až tam pojede delegace za 14 dní, budeme se snažit to trochu řešit. Pane Rivelíny, já eh, jsem vám dovolil hovořit takhle dlouho, takže vypadá to, že se nechovám férově ke všem stejně. Prosím tedy, abyste se všichni maximálně snažili dodržovat čas. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Problém přepravy eh, potravin a podpora lokální produkce, přizpůsobení tržním podmínkám, to vše je nesmírně důležité eh, eh, musíme podporovat produkci ovčího masa a není možné, abychom přes tisíce kilometrů přepravovali ovčí maso, zatímco naši vlastní producenti za směšné ceny musí prodávat eh, eh, skopové maso. V Rumunsko je mm, pět, pátým největším státem, co se týče produkce ale vývoz je důležitou součástí naší ekonomiky. Za zohlednění těchto faktorů a za zohlednění skutečnosti, že dochází k socioekonomickým zkreslením, pakliže bychom se zřekli tisícileté tradice, očekáváme ze strany komise a rady podpůrná opatření tak, aby pokles v produkci skopového masa v Evropské unii byl zastaven. Pan Asenis na minutu. Pane předsedo, v roce 2008 jsme zažili největší potravinovou krizi na celém světě. Zejména hlad v Africe mm, byl nesmírně silný, ale zároveň bylo vyprodukováno nejvíce obilí. To je tedy paradox, který ukazuje eh, celou obtížnost našeho konání. Eh, velkopodniky, kteří prostě hrají na burze eh, a snaží se vyhnat ceny obilí nahoru a tím ohrožují nejprostší obyvatele planety. Je to skutečně zničující pro miliony lidí na celém světě. Jak je možné, Eh, spokojit se s takovýmto nekontrolovaným vývojem. Je nezbytné, aby došlo k nějakému rámci na mezinárodní úrovni, aby se i tyto mezinárodní podniky musely držet alespoň základních pravidel. Děkuji paní Figueiredo na minutu. Obrigada, senhor presidente. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dnes je Světový den proti obchodování s lidmi. A myslím si, že to je věc, které bychom měli věnovat veškerou pozornost. Měli bychom citrovat na tom, že je potřeba eh, dělat víc, než pouze k tomu vyjadřovat slova. Myslím si, že je potřeba něco s tím udělat, protože to týká stovek tisíců lidí zde v Evropské unii. Je to vlastně moderní forma eh, otroctví, která, kterou způsobuje obrovská chudoba která se týká milionů a milionů lidí na celém světě. Je to vůbec eh, nejhorší případ kapitalistického vykořišťování a no, neokolonialismu. A je celá eh, řada evropských členských států, které zde nesou svou zodpovědnost. odpovědnost Dnešní den je tedy dnem proti eh, obchodování s lidmi. Boj s chudobou, což byl další den, kterému jsme měnovali pozornost, a také boj proti obchodování s lidmi vyžaduje globální opatření. Musíme s těmito praxemi eh, skoncovat. Eh, musíme také v makroekonomické politice zajistit, aby došlo k vývoji, aby, aby byl zajištěn vývoj pro tyto lidi a to je ostatně i věc, která se odráží v tom, co říkají lidé na evropských ulicích. Pan Obermeier. Vážené dámy, vážení pánové, 67 let po sesazení Benito Mussoliniho ještě dnes v Jižním Tyrolsku zůstávají opečovávány památníky tohoto diktátora. Pro Jižní Tyrolany je to připomínka bezpráví. Je to nedůstojný stav ve sjednocené Evropě 21. století. Již před dvěma lety tehdejší komisař Franco Frattini eh, eh, eh, chtěl prosadit zákon mm, k, zákaze, k zákazu fašistických symbolů. A proto je třeba odstranit i fašistické pomníky v Jižním Tyrolsku. Bohužel fratinýho návrh mm, neměl úspěch. Komise by však měla naprosto jednoznačně dávat najevo, že porušování práv menšin jsou porušováním hodnot Evropských unii Evropské unie je třeba podívat se na dodržování článku 2 Lisabonské smlouvy, je třeba kontrolovat dodržování práv menšin. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Sekirsky na minutu. Sekirsky, yes. paní Państwo. Dámy a pánové, rok 2010 Evropská unie vyhlásila bojem eh, proti bídě a, a Máme 23. třetí výročí eh, boje eh, proti extrémní chudobě, jak to vyhlásilo OSN a tehdy se zejména projevovala solidarita a poukazovalo se na potřeby společensky sociálně vyloučených lidí. Zejména je třeba upozornit lidi, že je třeba bojovat proti chudobě, zejména v rozvojích zemí. A zdůrazňuje se také, že boj proti chudobě se stává naší prioritou. Rovněž je důležité, abychom věnovali větší pozornost příčinám a důsledkům této bídy v Evropě. Opakuji v Evropě. Proto je důležitý program bezplatného rozdělování potrav proti, proti nej, za 500 milion dolarů v, ročně. Iniciativa tohoto dne proti extrémní bídě je velice důležité, protože lidé si často nedovedou představit, v jakém měřítku existuje chudoba a je třeba hledat také příčiny a tím potírat tento jev na celém světě. Paní poslankyně Gutierrez. Pan Gutierrez, pardon. Sergio. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mezinárodní děj, eh, den proti sociálnímu vykořišťování a proti převaděčství ukázala na význam toho, oč musíme usilovat. Více než 80 v Evropě pochází právě na základě vydírání. Musíme se tázat, zda skutečně činíme všechno proto, abychom chránili tisíce a tisíce žen, které musí být chráněny již z titulu Lisabonské smlouvy. Nemůžeme přece chránit nejstarší řemeslo světa. Je to projev otroctví v 21. století. Je třeba skutečně odsuzovat převaděče a překupníky a postarat se o ženy, které se staly oběti, ale to nestačí. Musíme se snažit, aby příští směrnice o nakládání s lidmi stížila přístup nabídky eh, této služby například ve sdělovacích prostředcích. Je třeba skutečně bojovat proti tomuto jevu. Máme k tomu příležitost a chtěl bych vyzvat Evropský parlament, aby bděl na dodržování lidských práv. Děkuji mnohokrát. Další, prosím, pan Prieto. L'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, est une source indépendante de conseils scientifiques dans le domaine des risques. Zabezpečení potraviny je věc, která je mimořádně důležitá pro nás, pro všechny. Pane předsedo, já nejsem eh, jediný člověk, který si s tím dělá starosti. Mohl bych uvést příklady z Francie, z Dánska, kde bisphenol A se používá stále v celé řadě produktů. Eh, přitom víme, že se jedná o produkty, které jsou mimořádně škodlivé. Přitom mají povolení, eh, aby byly na trhu. Myslím si, že to jde proti našemu principu obezřetnosti. Eh, také GMO se eh, v současné době schvalují. Takže si myslím, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom eh, chránili spotřebitele hlavně před tímto bisfenolem A. Je potřeba, aby naši občané byli lépe chráněni, protože jde o jejich zdraví. Děkuji. Pan Ivan. Pane předsedo, eh, eh, Chtěl bych něco říct na adresu pana Jiřího Buska. Před několika měsíci byl totiž v rumunském parlamentu, byl v Rumunsku, podpořil vládu PDL a úsporná opatření, které vyžaduje tato vláda. Já bych chtěl sdělit panu předsedovi parlamentu Buskovi, že eh, už měsíc v Rumunsku žádný parlament neexistuje. Už drahnou dobu neexistují žádná zasedání v parlamentu a nedochází k žádným rozhodnutím. Zákon o důchodech stroskotal, jak již na to poukázala právě kolegyně Sirbuja. Pan Třežbazesku, eh, rumunský prezident, Eh, neprohlašuje odstup, od, ne, se nedistancuje od těchto praktik. Naopak praktiky, podvodné praktiky vlády se stávají každodenním projevem v, v parlamentu. Já bych se chtěla zeptat, zda pan Buzek stále ještě podporuje PDL a vládu, která je u moci. A kdyby přijal dnes, že by stále ještě podpořil též vládu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Další. Prezident Уважаеми колеги, Věřím, že... Děkuji, eh, pane předsedo. Domnívám se, že Evropská unie a my všichni se snažíme dostat se z krize. Některé už se dostávají z této krize, jiným to jde více toho z různých důvodů. Myslím si, že silný evropský trh je prioritou pro všechny členské státy a proto mě velice znepokojuje záměr eh, zavést bezcelní eh, eh, režim s Pakistánem. Samozřejmě, že tam lidé utrpěli v důsledku živelních pohrom, ale nemůžeme to používat jako záminku, která by ohrozila evropský obchod konkrétně textilní průmysl. Hovořím tady i za asociaci těchto výrobců textilu, protože ti se na mě obrátili, abych jim pomohl. Bulharsko je malá země, přičemž Pakistán, když bude mít přístup na tento trh, ohrozí bulharský oděvní a textilní průmysl. Je velice důležité zachránit evropský trh a bezcelní obchod s Pakistánem není správnou cestou před, jestliže se má Evropa dostat z krize. Děkuji, pane předsedo. Rád bych upozornil na hospodářskou a politickou situaci, která je velice mm, svízelná v Rumunsku. Opatření rumunské vlády jsou neefektivní a asociální. Porušují lidská práva, zejména v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a v právu na důstojný život. Jaké jsou důsledky těchto opatření? Obrovská inflace, pokles HDP, protesty, které nabírají skutečně obrovských rozměrů. Policisté, úředníci, učitelé, profesoři, odboráři, ti, vši, ti všichni protestují. Porušuje to zásadní práva rumunského lidu. Komise má k dispozici nástroje a mechanismy pro Eh, dohled nad finanční politikou členských států. Eh, komise by snad měla zaujmout pozici co do opatření, která se snaží realizovat rumunská vláda, protože porušují lidská práva. Děkuji, další prosím. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Šių metų spalio 10 dieną. Pane předsedo. Pane předsedo. 10. Eh, eh, října došlo k požáru. Pardon, my máme problém se zvukem. Tato nehoda ukázala, že existují určité nedostatky při zajištění bezpečnosti eh, pasažerů. My eh, se zatím soustředujeme hlavně na bezpečnost eh, cestujících leteckou dopravou, ale nevěnujeme dostatečnou pozornost cestujícím ve vlacích. Myslím si, že je potřeba, abychom zpřísnili bezpečnostní opatření také v této oblasti dopravy. Děkuji.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 delegace Ruského parlamentu, která sledovala eh, volby v Kyrgyzstánu a třeba, že během naší mise jsme byli přesvědčováni o tom, že země je na cestě ke změně režimu a že je tam parlamentní demokracie. Jakmile jsme odjeli z Biškeku, hned tam začaly znovu nepokoje a politické strany začaly pochybňovat výsledky voleb, i když mezinárodní organizace konstatovaly, že volby v Kyrgyzstánu proběhly poměrně pořádku. Tam jsou velice špatné sociální standardky, desítky tisíc lidí musí opouštět domovy a znovu tam začal boj o pozici jedné, jedno, jediného lídra a země se zase obrací zpět. Proto si myslím, že je důležité eh, vyzvat Evropskou unii, Evropský parlament, aby zvýšil zájem o eh, tuto část světa. Je tam není to jenom Kyrgyzstan, ale i Tadžikistán a nemusím ani připomínat, že je to blízko k Afganistánu. Je důležité zvýšit přítomnost a zájem o tento region v zájmu lepší budoucnosti nás všech. Děkuji. Ευχαριστώ πολύ. And now, last. A teď eh, poslední, i když určitě ne poslední svým významem, pan Kalfin. Máte minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, vás upozornil na Eh, otázku, která souvisí s kyberbezpečností. Myslím si, že musíme zabránit všem eh, rizikům, která s tím souvisejí. Myslím si, že prevence je daleko lepší než náprava škod, které souvisejí se zneužíváním tohoto systému. Vyžaduje to od nás několik opatření. Za prvé, bezpečnost v kyberprostoru musí být dynamická Měli bychom vždy anticipovat eh, možné hrozby. Za druhé, legislativa, která souvisí s internetem, by neměla omezovat další rozvoj eh, informačních technologií. Za třetí, potřebujeme mít dynamickou horizontální koordinaci eh, mezi všemi organizacemi, které se zabývají bezpečností na internetu a naposledy potřebujeme mít také určitý robustní mechanismus, který by toto všechno zaručoval. Bych velice rád, kdyby Evropská komise Eh, si trvala na tom, že evropská strategie týkající se bezpečnosti v kyberprostoru byla skutečně dobře implementovaná. Myslím si, že potřebujeme mechanismy, které by nám umožnily koordinovat národní politiky v této oblasti. Děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, dalším programem, dalším bodem našeho programu je zpráva pana Kožušníka o budoucnosti evropské normalizace. Pan zpravodaj má čtyři minuty. Slovo, prosím. vážený pane předsedající eh, vážená komise vážení kolegové zpráva kterou dnes eh,